So the point of order is. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Dámy a pánové, takže naše jednání je opět zahájeno. Především chtěla, chtěla poukázat na to, že zápis včerejšího zasedání byl již rozdán a chtěla bych se zeptat, zda někdo má eh, připomínky k tomuto zápisu. Pokud nikoliv, tak vycházím z toho, že tento zápis z včerejšího jednání je přijat. A nyní bych chtěla dát slovo panu Obermajerovi, který poprosil, aby se mohl vyjádřit eh, k technické připomínce. Já bych eh, chtěl před zajímavou eh, diskuzí položit eh, zásadní otázku ohledně postupu a také bych vás chtěl požádat, abyste odpověděli. Já mám velké porozumění pro mnoho aktivistů, kteří mm, budou hovořit k otázce akta, ale chtěl bych vysvětlit, zda bude povoleno i k ostatním bodům, aby eh, zde byly organizovány takové aktivity, kdyby se rozdávaly určité prospekty eh, v rámci tedy těch návštěvnických delegací, které tady jsou. Myslím si, že je zásadní toto vyjasnit, protože bychom rádi věděli, jakým způsobem můžeme postupovat ohledně i budoucích eh, případných zajímavých bodů. Děkuji předem za vysvětlení. Děkuji vám, pane Obermajer. My bereme na vědomí vaši připomínku a chtěla bych principiálně v první reakci vám sdělit, že rozdávání brožur mimo hemicykl není nějakým zvláštním problémem. Tam jsme nekonstatovali vznik nějakých potíží z hlediska předpisů, co se týče rozdávání materiálu. Proto se domníváme, že zde není nějaký konkrétní problém, ale v každém případě se tím budu ještě zabývat. Dámy a pánové, podle našeho programu budeme nyní hovořit o obchodní dohodě.